Okay, now we have to, yeah. Okay, colleagues, if we can take our seats. Kolegové, prosím, usaďte se, neboť zahájíme nyní eh, výměnu názoru eh, s mladými lidmi z Evropské akce pro mládež. Eh, a půjde o řešení názoru na úrovni vnější činnosti a jeho přišení migračních toků. To jsou de facto eh, věci, které nás, námi teďka hýbou a my v této souvislosti konáme i dobré věci. Některé země vítají lidi eh, v potížích a snažíme se prosazovat mír eh, jinde ve světě. Takže vítám tedy naše návštěvníky. 20. Eh, a 21. května ve Štrasburku se sešlo 7,5 tisíce lidí, eh, kde prezentovali své názory. Eh, ty jsou nyní shrnuty ve zprávě z této akce a všichni poslanci jej dostali. Dokument se jmenuje Vytváření 50, 50 eh, myšlenek pro lepší budoucnost. No a eh, my tady budeme mít eh, velice teď tři krátká kola výměn názorů. Vždycky tedy někdo promluví a řekne tedy tři myšlenky a pak na to budou reagovat. A každý, kdo bude něco předkládat, má na to maximálně dvě minuty a my doufáme, že tyto myšlenky vplynou do naší příští debaty eh, výboru AFED a e DV o migraci. Takže máme zde tři řečníky. Linda Vlataková eh, z Salius College in Brussels. Eh, zabývá se evropskými a mírovými studiemi a zejména se zabývá radikalizací a politickým extremismem, což je velice eh, velice aktuální věc. Dříve eh, byla na české ambasádě v Belgii jako stážistka. Tak toto je Linda. Pak zde máme Andrej Gavrilu, Andreu Gavrilu, která eh, získala eh, stipendium na Danově univerzitě, eh, byla vyslána k Evropskému soud, soudu pro lidská práva, rumunskou organizací, zabývá se globálními otázkami lidských práv a zabývá se mimo jiné také také eh, otázkami eh, spravedlnosti pro ty, s nimi se obchoduje. A pak zde máme eh, pana Juska, který emigroval z Polska do Německa a kde se stal členem SEZI a činovníkem SEZI, což je odborová organizace zabývající se migrací. No a my tedy eh, začneme, dám se nejdříve Mateusovi, to je myšlenka číslo jedna, poté Andrea číslo dvě. Takže Mateus. Děkuji. Můj návrh eh, by umožnil všem diplomatickým zastoupením EU, aby mohli přijímat eh, Eh, žádosti eh, těch, kteří potřebují humanitární pomoc. Eh, myslím, že to odpovídá potřebám, jaké vnímáme nyní, zejména mezi syrskými obyvateli. Informace o poskytnutých poskytnuté pomoci by se musela sdílet mezi všemi zastoupeními Evropské unie. To by bylo velice důležité, poněvadž bychom mohli od samého počátku pomoci a chránit žadatele o azyl a od začátku bychom s nimi byli v kontaktu a mohli bychom jim dávat k dispozici informace, které jinak nezískají. To by mohlo zabránit k tomu, v tom, aby eh, lidé eh, nechtěli nadále podnikat tu nebezpečnou cestu přes středozemní moře. A e, je to ze zkušenosti, hovořil jsem s uprchlíky v Německu, kteří e, potvrdili, e, že by toto skutečně pomohlo a v případě, že by dostali informace včas, možná by to odradilo od překročení středozemního moře je třeba také zvážit to, že eh, lidé, kteří potřebují azyl, eh, ne vždy si mohou dovolit eh, opustit zemi, ve které se nacházejí. Jsou i další způsoby, jak se dá snížit to nelegální migrace a samozřejmě omezit působení nelegálních vašeráckých band. Výborně a také výborně na čas, přesně dvě minuty. Nyní Andrea Gavrila, další myšlenka. Čili kolegové, vy jste ten návrh slyšeli a potom budete moci na to reagovat. Nyní Andrea. Můj návrh je, aby Evropská unie vytvořila bezpečné zóny uvnitř zemí konfliktu místo stávajících uprchlických táborů, aby jinými slovy, uprchlické tábory by se proměnily v bezpečná města s naší podporou, s podporou Evropanů. A tato bezpečná města by mohla navázat partnerství s městy v Evropské unii na různá témata, ale bezpečná zóna vznikla v v místě konfliktu může fungovat, když bude poskytnuta bezpečnost ve spolupráci se všemi zeměmi EU ve spojení s globální snahou v souladu se summitem pro uprchlíky, které, kde 193 zemí podepsali prohlášení, je začátkem snahy o stabilitu a mír. A skutečná sociální akce musí být rozvinuta prostředky Evropské unie musí být alokovány pro rozvoj již existující infrastruktury v oblasti zdravotnictví, která již existuje. A je třeba umožnit, aby lidé v těchto městech byli soběstační. Místo domu jim poskytnuté materiály mohli si dům postavit. A trvalý, trvalé bydlící osoby dostanou pomoc budou mít možnost eh, se samo, sami rozvíjet a budou moci být ekonomicky nezávislí v rámci bez zahraniční, zahraničního vměšování, aby si lidé mohli rozvíjet vlastní podnikání a pokud je o potravinovou soběstačnost, aby dostali půdu, aby ji mohli obdělávat. Děkuji. Takže máme tu dva náměty. Jedna v, v rozvojem výboru budeme hovořit o Sýrii a humanitární pomoci do Sýrie. Je to velmi obtížné a komise nám sdělí, jak se snaží dostat humanitární pomoc eh, do zón konfliktu. S tím souzní. Jak budeme postupovat? Máme tři různé náměty. Tak budeme toto ještě opakovat dvakrát. A nyní budou poslanci reagovat a další europoslanci budou reagovat na ty další náměty. První, první bude paní de Sarnes. Děkuji mnohokrát, velmi rychle. Naprosto souhlasím s první myšlenkou, která zazněla. Samozřejmě Evropská unie měla otevřít kanceláře pro žadatele o azyl v zemích, kam přišli syrští uprchlíci, zejména samozřejmě v Turecku, v Jordánsku a v Libanonu. A je pravda, že je surrealistické, že vlastně jediný způsob, jak požádat o právo na azyl, je platit převaděčům, riskovat život svůj i své rodiny, aby se někdo mohl nelegálně dostat do Evropy, přičemž to bylo možné na místě. Takže stoprocentně sou, souhlasím s tím, co zde zaznělo. Připomenu, že Kanaděné to udělali. Oni takhle přivezli tisíce osob do Kanady a jejich eh, žádosti zpracovali v hraničních zemích se Syrií. Takže blahopřeji k tomuto velmi správnému návrhu. Ano, já jsem to také viděla v Turecku. Je mnohem lepší jednat se přímo na místě, než, než ještě před začátkem té mase migrace pan Panzery. Děkuji. Vždy Vždy vítám, když eh, jsou zde nadneseny nové myšlenky, zejména také právě z úst mladých lidí. Ale rád bych poukázal na jisté obtíže, které existují při realizaci takovýchto myšlenek. Například ten nápad eh, mít ta, ty diplomatické mise v těch eh, zemích. To se bohužel pojí celou řadu faktorů, která, které stěžují tu realizaci takovéhoto nápadu důležité, aby abychom také měli dostatek evropských zemí EU, které budou ochotny přijímat uprchlíky. Máme tady Kanadu. Ano, Kanada zvolila tento přístup, ale to je jeden, jedna země. Evropa je mnohem komplikovanější. Je to mnoho členských států, zatím nenalezla stejný přístup, například co se týče rozdělování uprchlíků. A dále víte, že existují různé formy migrace. Existuje ekonomická migrace. Zde je třeba zvážit, zda mm, má smysl takovéto žádosti zpracovávat touto cestou. A pak je zde názor mnoha evropských občanů, kteří prostě nechtějí ekonomické migranty. A my eh, musíme prostě uznat, že tento názor mezi občany existuje. A pak je tady ještě další typ migrace, a to je migrace lidí, kteří skutečně prchají z konfliktních regionů, což je velký problém. Ale tyto lidé prostě nemají tu cestu nejdříve se odebrat někam na ambasádu a pak teprve do Evropy. To jsou lidé, kteří skutečně prchají před skutečným nebezpečím velmi rychle. A jistě, ten námat je dobrý, jak jsem již řekl, ale je, je těžké ho zrealizovat právě z důvodu těch faktorů, o kterých jsem právě hovořil jsou praktické aspekty této politiky, takže reakce. Uzavřeme tento bod. Andra zareaguje na vyjádření europoslanců. Myslím, že se spíše dotýkají návrhu Matease. A pokud jde o ekonomickou migraci, myslím, že to je dlouhodobá reakce. Měli bychom se soustředit na prevenci. Děkuji. Mateusi. Děkuji. Děkuji paní Desarné za podporu mé myšlenky. Panu Pancerimu. Ano, je obtížné zavést něco takového do diplomatických misí EU dnes, ale jak jsem uvedl ve svém návrhu, je důležité se rozdělit o tento úkol mezi všemi členskými státy. Nebylo by to jenom jedno zastupitelství, které by dostalo, které by vlastně řešilo tuto problematiku, ale měli by se o to podělit i další. A na druhé straně to, co jste řekl, osoba v, v tísni, například eh, v Syrii, když tito lidé žádají o azyl na velvyslanectví, měli by přímo dostat doklady, které jim umožní vstoupit do EU a neměli by cestovat nelegálně a nebezpečně. Děkuji. To je užitečná myšlenka, která se politicky těžko řeší, tedy spolupráce mezi členským státy. Úřad OSN pro uprchlíky má velké zkušenosti v tomto směru. A v minulosti se země rozhodly pro přijímání uprchlíků přímo z uprchlických táborů. Například my máme ve svém, mám, já mám ve svém městě uprchlíky z Demokratické republiky Kongo. Takže toto už bylo vyzkoušeno. Takže další dva náměty. Linda Slabáková, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Tisíce rodin překračují srozemní moře a mladí jsou jádrem této masové migrace budou jádrem v budoucnosti a proto bych chtěl navrhnout vytvoření eh, rámce pro činnost, který bude koncipován pro řešení potřeb mladých lidí v zahraničí. A budeme zajišťovat lepší přístup k, ke vzdělání a odbo- eh, učňovském školství a sociálně-ekonomické faktory jsou klíčové v tomto směru a pokud nebudou řešeny dlouhodobá perspektiva mladých se nezmění a nebudou mít na vybranou, než opustit opakovaně svou zemi bez dalšího výhledu. Navrhuji za druhé větší spolupráci mezi organizacemi občanské společnosti a mládežnickými organizacemi při řešení radikalizace mladých a ze své práce na různých projektech mohu říci, že násilný extremismus a radikalizace se skutečně nejvíce dotýkají jednotlivých eh, částí společnosti a přispívají také k polarizaci. Mělo by se tedy udělat více, abychom umožnili společnosti posílit snahy proti radikalizaci a extremismu a například skrze eh, program pro občanskou společnost, který byl zaveden v Evropě a který může být také vlastně vyvezen na, druhý, na druhou stranu Středomoří. Je třeba eh, rozvinout programy pro integraci mladých a to společenství měla mít inkluzivnější, aby se zde mohla mládež opět rozvíjet. Máte zase další náměty, pokud jde o Andrea Gavrila, předloží druhý námět v tomto směru. Když budeme vycházet ze zásady, pokud naučíte může lovit ryby, tak ho, mu zajistíte živobytí na celý život. Tak eh, vy, vyzýváme eh, k vytvoření mírového sboru, který by reagoval na katastrofy a mírový sbor Evropské unie by vlastně umožnil soběstačné kapacity a to se týká Evropského programu pro migraci talentovaní mladí, kteří se chtějí podílet na mírovém rozvoji, by se přesunuli do eh, rozvojových zemí a učili by praktické dovednosti podle potřeby, například zemědělství a zelená energetika. A je možné, nizozemští zástupci budou určitě vědět, že větrný mlín se dá vybudovat například s využitím součástek jízdního kola. A mladí člověk v Malawi vybudoval na základě takového zařízení větrné mlýny. A mladí lidé se spojí s duchovními vůdci místního společenství a s místními nevládními organizacemi a prostředky EU pokryjí měsíční příjem pro základní potřeby a také integrační výcvik. A tato dobrovolnická služba bude poč- počítána kumulovaně. Aktivity musí být uh, viditelné a je třeba také z nich vydat počet. A co je nejdůležitější, Evropská unie musí pomoci mladým tohoto světa, aby si zvolili eh, smysluplný život a ne slavnou smrt. A takto radikalizace a násilný extremismus je, je možné jim tedy zabránit. Kolegové, pokud chcete reagovat na tyto myšlenky, které se týkají integrace mladých a podpory mladých, aby spolupracovali a aby nalézali řešení na problémy, pro problémy, které známe. Demografický růst je obrovskou výzvou při tvorbě pracovních míst. Včera jsme vyslechli velmi zajímavou prezentaci o malých vesnicích v Africe, kde se rozvíjejí pozitivní řešení v oblasti energetiky. Bez energie není možné například studovat, když se setmí. Takže tyto přenosy technologie jsou podporovány a jsou již na programu. Kolegové chtějí zareagovat na tyto náměty. Eli. Chtěl jsem vám poděkovat za vaše náměty a za to, že jste zde. A chci doplnit něco. Já jsem přišla pozdě z jiného jednání, ale možná jste o tom už hovořili. Zde v parlamentě zápasíme s tím, minimálně minulé dva roky prosazujeme řešení, které by zavádělo sdílenou, sdílené úsilí mezi členskými státy a v New Yorku se konal první summit o velkých pohybech uprchlíků a migrantů na úrovni OSN. A my jsme o tom jednali, my jsme o, jednali o globální snaze o řešení, protože vítání uprchlíků a e, migrace vyžaduje celosvětové řešení. Ale jak můžeme být důvěryhodní jako Evropská unie, když žádáme o globální úsilí a když v rámci EU nejsme schopni vytvořit společná řešení, která zoufale potřebujeme, protože máme šest členských států z 28, které řeší sami 80 žádostí o azyl. A to je neudržitelné. A pokud se rozdělíte v této snaze z 28, tak to bude udržitelné. A my, a to je velmi důležité, my jako poslanci se vracíme domů téměř každý týden a snažíme se vysvětlovat a snažíme se zahájit dialog s našimi spolupčany v našich zemích. A není to vždy jednoduché pochopit rozdílnou odpovědnost mezi Radou Evropské unie, parlamentem a komisí. A proto zdůrazňujeme sdílenou snahu, protože jinak se nám to skutečně povede. Ana Gomeš. Je mi také líto, že jsem to všechno neslyšela, protože jsem přišla pozdě z jednoho jednání, ale, ale slyšela jsem závěr a to ve mně vyvolalo reakci. My skutečně za každou cenu se musíme soustředit na povzbuzování mladých lidí, aby byli aktivní. Aktivní subjekty pro lidská práva, demokracii a několik kulturu smrti. A to mě vede k požadavku, aby naše vlády investovaly to, co mají strategicky do programů, které mají zabránit šíření extremistických ideologií, které vedou k násilí. A nemyslím si, že se tady děje dost ze strany našich vlád. V parlamentu jsme měli zprávu před dlouhou dobou, před rokem, o prevenci a in, investice do, v tomto jsou velmi nízké a investice nebudou úspěšné, pokud jasně nezapojí mladé a jednotlivé spolky mladých lidí v terénu, aby se staly základními subjekty, které čelí ideologii teroristických skupin, které, které vedou k větším násilím. A to je třeba činit eh, politikami, které se přenášejí na mladé lidi a dávají jim společenské přijetosti, jak pracovní místa. Není možné si myslet, že budeme moci úspěšně působit v oblasti prevence a současně nenabídneme základní možnosti mladým lidem. A to, to, je tedy, to jsou tedy pracovní místa a to vyžaduje vlastně odhodit eh, hloupé politiky úspora škrtů a, a samozřejmě sociální integrace je základ pro mladé lidi. A vrátím se k otázce uprchlíku. Způsob, jak naše vlády eh, řídily příliv eh, migrantů a uprchlíků, a to, to prostě nepřestane konfliktem nebo stavbou zdí. A je třeba zajistit skutečný rozvoj. A lidé budou přicházet z různých důvodů i v budoucnosti, takže je potřeba mít sdílený přístup, který skutečně nebude znamenat další práci obchodníkům s lidmi a pašerákům lidí. Antonio Guterres bude budoucím generálním tajemníkem OSN a pašeráci vědí, jak eh, řídit ty toky lidí. My jsme to nebyli schopni, protože my jsme nebyli schopni tomu zabránit. Jediná cesta, jak eh, omezit možnosti pašeráku lidí, je umožnit legálně, aby lidé zažádali o příchod do Evropy buď jako migranti nebo jako žadatelé o azyl. A vlády to zatím nechtějí. Zatím připravují pole a dávají práci pašerákům lidí. A my se proti tomu musíme vyslovit. Děkuji. Time. So ehm, Nezbývá nám mnoho času a teď ehm, dáme nejdříve prostor pro další dvě myšlenky a reakce, vaše reakce až konec abychom nestráceli čas. Takže další dvě myšlenky. Možná, že komise chtěla něco říci o tom evropském volontariátu pro mladé. Ano, to se také hodně debatovalo ve Štrasburku. Takže Linda, další myšlenka. Děkuji. a, a to de facto napasuje na ten myšlenku eh, vynucování práva a pašování lidí. Tak eh, Předpokládá se, že de facto zhruba 90 regulárních migrantů využívají eh, kriminální bandy. Čili je zásadní prostě něco proti tomu dělat a postavit se proti tedy nelegální migraci a vynucovat eh, bez Za prvé, eh, my máme eh, řadu kooperačních platform mezi našimi zeměmi a zeměmi původu. Hovoříme o Europolu, Eurojustu a tak dále. Ale vzhledem tomu, jaké obrovské problémy jsou v těchto zemích, je třeba více spolupracovat mezi evropskými agenturami, a e, třetími zeměmi. Evropo například e, spustil Centrum pro pašování lidí v Evropě a takových center ve třetí zemi by bylo třeba více. E, já myslím, že skutečně další možností je ta mediterální unie, což by byla platforma o spolupráce zemí kolem Středozemního moře. A za druhé, a já myslím, že ještě důležité je, aby v současném politickém prostředí eh, se změnil eh, přístup migrantům, aby se nepopisovali jako ti, kteří tady eh, jsou nositeli násilí, ale spíše jako oběti těchto pašeráckých band. Myslím, že ta stigmatizace je příliš nebezpečná de facto ve všech evropských zemích. Eh, není to eh, pravda, že by právě rositeli tohoto zločinu byli všude právě migranti. Děkuji ještě Mateus. Můj druhý návrh je vytvořit databázy, eh, do které by si mohli dát své kurikulum migranti. A to znamená, že jakmile by někdo prostě našel vhodné uplatnění, bylo by možné, aby si zažádal v členské zemi o azyl a podobně. To znamená, že by mohl tedy e, získat e, příslušné zaměstnání v souladu se svým vzděláním a zkušenostmi. Myslím, že by to bylo dobré, protože tím pádem by se vyšlo vstříc potřebám jak dotyčné osoby, tak také hostitelské země. Eh, je třeba tedy vzít eh, v úvahu nejenom tedy eh, vůli toho migranta, ale také odpovídat by to mohlo potřebám zemi. Já jsem odborář a vím, že je velice těžké proniknout na pracovní trh, dokonce i pro domácí. Navíc migranti eh, musí překonávat jazykové bariéry a eh, samozřejmě pokud by věděli, že se mohou uplatnit se svým vzděláním a zkušenostmi, tak to by posílilo jejich sebevědomí. Ehm, také je třeba, aby byli vyškoleni v tom, jak se pohybovat na pracovním trhu. A eh, tím se dostávám k dalším aspektům, a sice to je uznávání vzděláním. Často jde o lidi vysoce kvalifikované, ale my neuznáváme to, co oni umí, poněvadž eh, jsou, eh, mají to vzdělání prostě ze jiných zemí, ze zahraničí. Eh, možná, že v té databázi by mohly být také určité systémy certifikace pro uznávání vzdělání získané ve třetí zemi. A to by ovšem si vyžádalo více investic do veřejného sektoru. Ano, děkuji. Eh, Teresa Jiménez jako první. Sí, muchísimas gracias, presidenta. Eh, yo creo, bueno, primero... Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Na úvod bych ráda podotkla, že tuto schůzi považuji za velice důležitou právě proto, abychom mohli prodiskutovat veškeré otázky, které se pojí s migrační krizí. Jsou to témata, o která se mladí lidé velmi zajímaví a já jsem velmi se vděčná a děkuji za to, že jsme mohli uspořádat tuto společnou schůzi našich obou výborů. V neposlední řadě jde skutečně o důvěryhodnost Evropy a rovněž o to, zda toto zásadní téma, uprchlíci migrace, které souvisí samozřejmě pak i s terorismem a tak dále, bude nějakým způsobem dořešeno. Dnes hovoříme o migraci, o uprchlické krizi a já se domnívám, že Evropa zde mladým lidem musí dokázat, že je schopna skutečně něco udělat. Nějak se pohnout. Jde o solidaritu vůči třetím zemím na jedné straně, ale na druhé straně jde také o solidaritu uvnitř EU a ta se bohužel ještě příliš jasně neprojevuje. Tedy poselství, které vysíláme vůči našim mladým lidem, je momentálně toto. U takto obtížného tématu my jako Evropané nejsme schopni projevit navzájem solidaritu a to je, myslím, velmi znepokojivé. Často se opakuje, že, eh, něco, že to musí vyřešit Evropa, jako kdyby Evropa byla nějaká kompaktní jednotka, ale tak tomu není. Evropa nemůže vždy vyřešit vše. Jisté problémy je řešit přímo tam, kde vznikají u jejich kořenů. Například eh, problém s pašeráky lidí. Eh, tady se projevuje, že Navzdory všem zprávám, které máme k dispozici, nejsme schopni vyvíjet dostatečný tlak v tom smyslu, abychom řešili ten skutečný problém, totiž tuto organizovanou kriminalitu. Abychom dokázali tedy tento zločin zastavit. Nepodařilo se nám zvolit vhodný přístup řešit příčiny tohoto problému. Což ovšem musíme, protože jinak ten problém nevyřešíme. A i uvnitř Evropské unie nemáme dost solidarity. A to je také velký problém, protože bez solidarity ten problém prostě nevyřešíme. Tak už nemáme moc času, tak možná, že ještě několik málo komentářů eh, k těm eh, posledním dvěma myšlenkám. Začneme odzadu, tedy Lindou. Já si myslím, že skutečně je eh, důležité Eh, abychom debatovali o tom, jak se k tomu Evropa staví, jak to interpretuje, eh, poněvadž eh, momentálně Evropa určitě nejedná v nejlepším zájmu migrace. A já si myslím, že to vytváří velmi negativní situace, protože mladí vzlížejí k Evropě očekávají odpovědi a Eh, chtějí vědět, že budoucnost bude lepší, ale skutečně eh, jestliže Evropa eh, prostě je příliš opatrná a de facto lavíruje kolem svých vlastních hodnot a ten další sociálně-ekonomický vývoj v našem sousedství není úplně jistý, hm, tak to skutečně to je jádro problému, eh, jak eh, tedy ve středozemí, tak tady v eh, dalších, přímo v našem sousedství. Je to také otázka politické vůle. Takže Evropský parlament by mohl se pokusit o určité lobování pro to, aby se Evropa lépe stavila ke svým závazkům. Děkuji, Andrea. Já bych se ráda vyjádřila k těm předchozím komentářům. Skutečně, co se týče jednoty v Evropské unii, tak ta, s tím je problém a my musíme tedy to úsilí kombinovat. Já myslím, že je normální eh, mít eh, celkem jako různé hm, názory, ale je třeba nějakým způsobem dospět eh, k jednotě. Já myslím, že jedním řešením je eh, jak si obrátit se na mladé lidi, kteří eh, se eh, snáze dávají dohromady a jsou tolerantnější vůči vzájemným rozdílům. A navíc, když zapojíte mladé lidi, tak jim dáte smysl. A to je velmi důležité. My, my velice citlivě vnímáme, to, jestliže nám někdo naslouchá a to, že třeba naše myšlenky se opravdu uskutečňují, čili skutečně eh, bez eh, jednoty nebude síla. Děkuji. Děkuji ještě Mateus. Ano, děkuji. Já děkuji za to, že s námi souhlasíte, eh, že se vám líbí naše myšlenky. Já si myslím, že Evropská unie by měla držet ještě silněji pohromadě a ukázat, že ty problémy migrace eh, dohromady skutečně jsme schopni eh, řešit. Eh, my jsme představitelé mladé Evropy, čili my reprezentujeme vaši mladou Evropu a prostě vidíte, že my máme v sobě solidaritu a že máme co říct tady k tomu. Děkuji a ještě než uzavřeme, eh, prosila bych o krátkou eh, reakci Evropskou komisi Maria Di Paolis. Prosím. Um, thank you, uh, Mrs. Chair. Um, is already addressing... Děkuji. Eh, tady se hovořilo o příčinách migrace. Já bych vám k tomu dala několik příkladů my implementujeme akce, eh, tak abychom umožnili mladým účastnit se politického rozhodování. Je to eh, v oblasti eh, školení, to znamená jak učňovského, tak také teoretického školství. A často vnímáme, že to, co se na školách nabízí, často neodpovídá potřebem, potřebám eh, pracovního trhu. Kvalifikace a jejich uznávání v partnerských zemích, to je důležité a to tímto způsobem bychom mohli podpořit také mobilitu mezi zeměmi. Eh, to jsou jenom některé z těch příčin, ale eh, ty problémy začínají už v dětství, dnešní děti eh, jsou budoucí generací migrantů. Takže my tady opravdu, opravdu vidíme, eh, že eh, nám tady vyrůstají zranitelné součástí obyvatelstva. A my tedy potřebujeme koherentnější přístup a je, je třeba, abychom eh, jak si zrevidovali a udělali si inventuru dalších politik, které v Evropě naplňujeme. Eh, my máme také eh, spolupráci s humanitárním organizací, tak aby nabízela migrantům a uprchlíkům eh, to, co odpovídá jejich potřebám. Samozřejmě je možné se dalšími myšlenkami obrátit přímo na nás. Ano, eh, děkuji, děkuji eh, našim dnešním hostům. Tak, jak vidíte, je to tak, že evropské instituce se snaží nějakým způsobem řešit migrační krizi, ale členské země naše úsilí často blokují. Samozřejmě je zde také ten faktor veřejného mínění, čili tady je třeba eh, také šířit tyto myšlenky doma a budovat konsenzus mezi občany. Čili je třeba bojovat na všech úrovních. Takže kolegové, poděkujeme našim hostům za to, že byli mezi námi dnes dopoledne. Děkuji já myslím, že je velice dobré, že tady se vyměnujeme myšlenky i napříč výbory. Takže děkuji a já doufám, že kolegy budou stejně otevřeny eh, v dalších debatách. Samozřejmě my budeme pokračovat v našich debatách a vy, naši hosté samozřejmě mohou stát, eh, zůstat a pokračovat eh, tady ve sledování naší debaty. Tak máme další bod a to je debata mezi našimi výbory o článku 55. A to jsou eh, uprchlíci, migranti a jejich eh, pohyb a úloha vnější činnosti EU. Ano, eh, my hovoříme o tom, že bychom měli mít konzistentní politiku v této oblasti. Eh, naše dva výbory už se spolupracují, máme takzvaný eh, migrační kompakt, o kterém nyní tedy eh, jednáme. Hovoříme o readmisních dohodách, různých aspektech rozvojové politiky a politiky zahraniční. Snažíme se využít rozvojové prostředky, aby se také řešila otázka migrace. Máme zde tedy společnou zprávu. Zpravodajovi jsou Elena Valenciano a Agustin Díaz de Mera. Oba dva jsou zde. Eh, tu zprávu určitě máte eh, ve svých složkách. Tak a možná, že tedy začneme Elenou Valenciano, prosím. Děkuji vám, paní eh, předsedkyně. jak bylo právě řečeno, je třeba říci, že jde o zprávu z vlastní iniciativy, eh, čili eh, nebude to zpráva, která by nějak výrazně měnila strukturu EU. Nicméně třeba říci, že eh, náš úřad pro zahraniční činnost je důležitým nástrojem. Důležité také je to, že oba výbory eh, se zde eh, široce shodují a mm, shodují se také s občanskou společností. Já bych chtěl poděkovat eh, panu Diazi Demerovi za jeho přispění. Myslím, že to byla poměrně těžká práce, ale myslím si, že spolupráce obou výborů značně obohatila debatu. Eh, myslím, že té práce nás bývá ještě hodně, ale určitě nám to s panem Diazem Demerovou docela půjde a eh, snad se shodneme na tom, jaké jsou ty správné signály, které je třeba vyslat. Tak eh, my samozřejmě máme omezený čas, takže jsme vyšli, nebo přišli, jak si jsme to do paralelní zprávy, poněvadž ne všechny eh, pozměňovací návrhy se nám podařilo zapracovat. Nicméně eh, je zde řada klíčových myšlenek, které z té zprávy jsou. Evropská unie zdálo by se, se vyvíjí k širšímu pochopení fenoménu eh, imigrace a mobility eh, lidí. Jsou zde samozřejmě eh, různé, jak bych to řekla, různé rozpory. Evropská unie možná Eh, trošku brzdí celý vývoj, to znamená snaží se eh, snížit počet imigrantů. Na druhé straně eh, tady máme také názory zasnívající členských zemí. Občané často říkají, že bychom měli být přívětivější vůči migrantům. Migrace už staletí je součástí budování západní společnosti. A jestliže tedy eh, to začneme náhle brzdit, tak to je špatně. Někteří eh, lidé mají eh, právo na mezinárodní ochranu, ale jiným se této ochrany nedostává. A já myslím, že skutečnost je taková, že ti lidé odcházejí, protože musí opustit místo, kde jdou a e, e, najít si nějaké jiné místo k důstojnějšímu životu. E, čili máme tady určitou, prostě je, to je jeden z těch rozporů. A e, opět e, pak je tady na jedné straně ta naše tradiční kultura imigrační a na druhé straně nechuť další imigrace. Čili my se snažíme e, trošku zlepšit situaci, poněvadž tady nevnímáme příliš velkou ochotu řešit imigrační problematiku. Chybí nám tady empatie a chybí nám tady vůle k řešení těchto problémů a to eh, by Evropa měla dělat jinak. Tady skutečně je třeba, aby ten eh, problém se řešil eh, hodně nebo více než dosud u zdroje, to znamená v zemích, kde vznikají příčiny k emigraci. Máme zde dohody se třetími zeměmi, e, jsou to jaksi bilaterální dohody mezi zeměmi. E, Evropský parlament e, o ně není dostatečně informován. Jsou to ad hoc dohody, jsou to takzvané kompakty a de facto nevždy to zapadá do stylu práce Evropského parlamentu. My máme eh, velké pochybnosti o tom, eh, jak eh, tedy nakolik je přípustné využívat či zneužívat rozvojové zdroje pro řešení migrace. Já myslím, že v Evropské unii jsme příliš dlouho váhali a to řešení teď je komplikovanější, než kdybychom to začali řešit hned na začátku. To znamená, že mnoha opatření, která se e, realizují, nás rozesmutňují. My máme mezinárodní dohody, které se ovšem neplní. A dozvídáme se také čas od času, že existují různé dohody, třeba v Afganistánu, to se týká nějakých 80 tisíc lidí, eh, u níž se eh, usiluje o readmisi, všem eh, to jsou lidi, kteří často bývají uvrhováni do obtížné situace a zde si musí poradit sami. Tato zpráva nemůže být pouze kritická my musíme také zahrát na pozitivní stranu. A to znamená držet se principů, které by měly skutečně řídit vše, co děláme v oblasti migrace. Jsou to principy zakotvené v našich smlou, unijních smlouvách. A také eh, reflektujeme to, jak se vyjadřuje eh, evropská populace. Čili my se snažíme ten negativní tón v přístupu k migraci eh, proměnit v něco pozitivnějšího. My chceme podporovat komisi a Evropský zahraniční servis tak, aby migrační politika skutečně měla svoji externí dimenzi, která nám nyní hořce chybí. My potřebujeme společnou migrační politiku takovou, která bude reflektovat naše hodnoty. Těch relevantních otázek je tam ještě hodně to je to řešení eh, příčin problému, otevření nových migračních cest a, a eh, společná vize, která bude reflektovat také naši, naše zájmy. A je, je třeba také se zaměřit na roli žen, aby nám netrpěli Mají trpět, mají přispět eh, k mobilitě. A to si myslím, že bude velkým obhacením právě díky příspěvkům kolegů a spolu pravodajů. Pouze pomocí efektivní vnější činnosti budeme silní. A pokud budeme solidární a silní, tak se nám podaří dosáhnout mnohem více a zvládneme lepším způsobem mobilitu lidí v 21. století. Pan Diaz de Mera, děkuji. Děkuji paní předsedkyně, děkuji mnohokrát, Lindo. A má další slova díku jdou přirozeně na adresu Eleny. Já jsem s ním velmi rád spolupracoval a vážím si velmi jejich názorů a nápadů v oblasti zahraniční politiky. Pokusím se její názory nápady propojit s oblastí, za kterou odpovídám já v této zprávě z vlastní iniciativy, která se týká rozvojové politiky. Vnější činnost a rozvoj Tyto dvě oblasti jsou velmi úzce propojeny, je to velmi úzký vztah, který prostě nesporně existuje a tento vztah my nyní tedy pokrýváme touto zprávou několika zpravodajů, což je zpráva, kterou jsme poněkud rozšířili a snažíme se v ní nadnést perspektivu našich iniciativ, ukázat naši ideologicky filozofickou pozici k této tematice. Elena to již rozvedla ve svém eh, vystoupení, myslím si, že velmi jasně veškeré věci pojmenovala a já bych se nyní zaměřil na určité jednotlivé aspekty naší zprávy. Když jsem měl příležitost projednat naši takovou první lidi s Ben Lukem, s Enrikem Guerreirou, s Heidi Hautalou a dalšími. E, to byly schůzky, které byly skutečně velmi obohacující a prodiskutovali jsme na nich celou řadu problémů. A myslím si, že výsledky z těchto diskuzí mohou obohatit i naši práci, práci Eleny a mě. Do 18. můžete předkládat pozměňovací návrhy. Zprávy jsme rozdělili do čtyř částí. Jedna část se týká globální akce, zásad Evropské unie, tedy komplexní a principiální činnost EU v reakci na výzvy mobility. Druhá část, tam jde, na lepší, o jde o lepší řízení mezinárodní migrace, jakožto globální úkol v rámci globální celosvětové odpovědnosti. A třetí část se týká vnější činnosti Evropské unie a partnerství se třetími zeměmi. To jsou tedy dohody o spolupráci a přidružení s třetími zeměmi zejména. A čtvrtá část se týká přiměřených prostředků pro opatření, která navrhujeme. Nesmíme ztrácet ze zřetele, že Migrační toky představují celosvětovou odpovědnost a proto si vyžadují nutně globální reakci, lepší spolupráci, lepší závazky z hlediska států, kterých se to týká. Již to zaznělo na schůzi OSN, která se věnovala velkým migračním tokům to byla schůze, která proběhla 19. září. A šlo také o summit, který, který státy naplánovali. Každá reakce na tyto migrační proudy musí podle našeho názoru probíhat za plné ochrany práv a důstojnosti těchto lidí. To je takový základ, základ našeho politického jednání. Charta základních práv je společná nám všem a je to součást primárního práva, respektive nesmí být primárnímu právu podřazena. Roli žen vnímáme jako velmi důležitou. zejména u těch nuceně vyhnaných osob, nuceně vysídlených osob. Pak je zde problematika dětí, nemocných dětí, starých osob. To jsou skupiny lidí, kteří si který potřebují obzvláštní ochranu a které musíme chránit před eh, tou velkou hrozbou zneužití, které jsou vystaveny. Takovýto přístup by byl důležitý příspěvek také pro sociálně-ekonomický rozvoj. Elena to již vyslovila, já to eh, musím zopakovat. Je třeba změnit ten narrativ, který máme momentálně velmi negativní. To není vhodné. Musíme vytvořit nějaký pozitivní narrativ, který by zajistil pozitivní přístup, pozitivně chápání fenoménu migrace což je zásadní věc. A pak je důležité, abychom zřídili společnou evropskou uprchlickou politiku, která poskytne uprchlíkům legální cesty. Není možné, abychom vyřešili problémy, které máme pomocí pěti ne. A já zjišťuji, že prostě skutečně společná evropská uprchlická politika chybí, neustále chybí. Dále potřebujeme jasné vztahy se třetními zeměmi. V naší zprávě ukazujeme takový rámec, jak by ty vztahy mohly vypadat. Náš úspěch bude záviset na tom, do jaké míry je Unie schopná poskytnout odpovídající podněty. A Zatím něco takového neposkytujeme, naše reakce není přiměřená. Potřebujeme zejména dlouhodobá opatření. V první řadě je třeba bojovat proti těm hlavním příčinám toho vysidlování, toho toku uprchlíků, což jsou tedy války, nedostatek svobod, demokracie, chudoba. Dále třeba posílit zásadní infrastrukturu v třetích zemích, podporovat lidská práva a chránit princip právního státu. Samozřejmě ten největší problém momentálně vzniká z aktuálního kontaktu, konfliktu v Sýrii. Podporujeme Libanon a Jordánsko, které skutečně již vytvořili enormní úsilí, přijali miliony uprchlíků, projevili obrovskou solidaritu, zejména s ohledem na jejich vlastní ekonomickou a politickou situaci. Tolik z mé strany, paní předsedkyně. Rád bych nyní dal možnost kolegům a kolegyním, aby se mohli k naší zprávě vyjádřit. Děkuji vám a děkuji také Ellen. Mám tu devět řečníků, kteří se kteří projevili zájem a musíme končit v 11.30, protože se bude rozhodovat o Sacharově ceně, takže vystoupení musí být stručná, minuta a půl pro každého. A začneme panem Gererem, Enrique Guerrero. Děkuji, paní předsedkyně. Jak již uvedla paní Valenciano, na, tato zpráva je zprávou z vlastního podnětu. A proto nebude popisovat, veškeré, nebude moci změnit veškeré ty chyby, které, ke kterým došlo v politice Evropské unie a zejména v, v samotných členských státech veškeré ty chyby, kterých se dopustili v rámci zvládání uprchlické krize. Ovšem naše, tato zpráva je, myslím, dobrým způsobem, dobrou cestou, jak propůjčit eh, parlamentu hlas a ukázat, že prostě některý, některé tendence a události posledních eh, let či měsíců se nám nelíbí. Tato zpráva hovoří také jasně o tom, což parlament několikrát opakoval, a vlastně jde také v souladu se čtyřmi návrhy Evropské komise, které ovšem členské státy nechtějí realizovat. Nebo kdyby členské státy bývaly dostály svým závazkům, eh, tak by kdyby tehdy, tedy na všech těch samitech, kteří, které se zabývaly uprchlickou a migrantskou problematikou, kdyby tehdy skutečně přesunuli ty uprchlíky a migranty podle těch kvót, tak si myslím, že by došlo k situaci, že by společnost uprchlíky přijala velice dobře, neboť mnoho, mnoho organizací občanské společnosti by se jistě tohoto úcholu chopilo, postarat se o uprchlíky. A vše by, myslím, fungovalo. I OSN o tomto tématu přednedávnem takto jasně hovořila. Tyto problémy zde jsou, ale jsou to řešitelné problémy, ovšem globální problémy. To, že se jedná o globální problémy, znamená také, že před Neznamená to tedy, že před migrační oprchlickou krizí svět byl výborný, že tehdy ve světě nebyly ozbrojné konflikty nebo důsledky přírodních katastrof. Vše to existovalo. A také existovaly masy uprchlíků. Proto právu, zprávu naprosto podporuji. A myslím si, že je pro nás i jakýmsi dalším nástrojem toho, abychom jasně ukázali, že neseme globální odpovědnost. Ovšem Evropská unie jako taková zde ještě nese velmi specifickou odpovědnost. Jsme dárcovská země, vel, velcí dárci. Čas se mi nachyluje, takže pouze zcela eh, krátce na závěr bych řekl rád panu Diazovi Demerovi, že předložení pozměňovací návrhů k bodům, o kterých již ví, jeden zde zmíním. Přál bych si, aby naše spolupráce s třetími zeměmi odpovídala normám eh, mezinárodního práva, aby nebyla eh, propojena s nějakými podmínkami. Děkuji, paní předsedkyně. Myslím, že v tomto případě bychom společně měli rozumět migračním toku. Pokud odhlédneme od uprchlíků, 90% migračních toků jsou intraregionální. V subsárské Africe lidé migrují z jedné země do druhé, ale uvnitř regionu 10% pouze opouští region. 5% do Evropy a druhá polovina do Ameriky. Za druhé, je třeba společně rozumět evropskému postoji vůči tomuto jevu. Pokud jde o uprchlíky, všichni se shodnou na tom, je třeba dodržovat ženevské umluvy a když se podíváme na praktický aspekt, paní Merkel je velmi osamělá, pokud o přijímání uprchlíků. Mějme odvahu říci, sdílejme to břemeno. Můžeme to opakovat, ale nic to nemě na tom, že některé země nechtějí žádného uprchlíka, jiní říkají jenom křesťany, jiní vůbec žádné. Evropa je skutečně bídná z tohoto hlediska. Chci poděkovat paní Merkle, že zachránila čest Evropy. Co je třeba dělat za třetí? Musíme zamezit jedné věci. Pokud budeme mít za to, že rozvojová politika Evropské unie je děvečka pro všechno, která bude financovat migrační toky, klimatickou změnu a všude, ve všech oblastech bude E, řešit to, kde Evropsko nemá dostatek rozpočtových prostředků, tak to bude konec rozvojové politiky Evropské unie. Musíme být kreativní a e, neústupní, pokud jde o ochranu těchto zdrojů. Musíme rozvíjet e, politiku rozvoje pomoci z hlediska rozpočtu. Jsme na 0,45% a závazek je prastarý a schází nám 0,3 proto, abychom do budoucnosti zabránili skutečnosti, že lidé musí opouštět vlastní region. Na jedné straně řešíme hluboké příčiny, investujeme do rozvojové politiky a na druhé straně e, vlastně neumožňujeme, aby ta politika přinesla své ovoce. To je dlouhodobé mezi ničím a vším pokud je o přijímání osob, které nemají výhled ve vlastním regionu, poskytneme konkrétní myšlenku. Poskytněme vzdělaným lidem víza, kteří chtějí dokončit se, své vzdělání u nás. A pokud ty osoby budou se moci vrátit do vlastní země, tak se neuchýlí do ilegality. Pan Luka, prosím, dodržujte řečnickou dobu. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych si přál poněkud více času. Myslím si, že minuta a půl na tak důležitou zprávu je prostě příliš málo času. Byl jsem velmi zklamán, když jsem si pročítal tuto zprávu, a to proto, že si myslím, že zpráva není příliš více než jisté prohlášení dobré vůle deklarace dobré vůle, nějaké schromáždění cílů, které jistě každý stílí je to takový vyjádření našeho přání, že chceme pomoci, ale ty reality, v rámci kterých se pohybujeme, ta realita prostě se vytěsňuje v té zprávě. Což je typicky příznačné, když tady ve zprávě říká se, že třeba vytvořit nový narrativ v oblasti pochlické politiky, pozitivní narrativ. Já si myslím, že to je právě ten problém, který máme u mnoha voličů, který u nich pocitujeme, že ten narrativ je naopak příliš pozitivní. Oni to takto vnímají, že ten narrativ je příliš pozitivní, že se problémy vytěsňují či zcela popírají a bohužel takto je to i v této zprávě. Eh, z časových důvodů můžu zmínit pouze některé věci, ale jednoznačně je tomu tak, že se tady zbuzuje dojem, jako kdybychom mohli učinit mnohem více, než to, co nám dovolují naše velice omezené zdroje. Jednak je tomu tak, že pokud hovoříme o řízení e, uprchlíků, tak musíme si přiznat, že řízení znamená, že také někdy třeba říci prostě ne. A toto v té zprávě vůbec není obsaženo. Tady se zbuzuje a jako kdybychom skutečně každému mohli pomoci k tomu, aby kdykoliv a při, mohl požívat svých plných práv při jakémkoliv důvodu uh, jeho úporku nebo toho, toho, že tady odchází. A to prostě není realita, to není reálný svět, ve kterém se pohybujeme. Lidská práva znamená, že prostě v jednom případě řekneme ano, v jiném ne. A jak chceme říkat ne? Jak chceme tedy vybírat mezi těmi různými uprchlíky a skupinou uprchlíků? Jak chceme chránit naše hranice? To v této zprávě vůbec není. Co se týče rozvoje, tady bych rád zdůraznil, že podle mě by se do zprávy měla dostat jedna věc, a totiž, že rozvoj je velice důležitý, ale rozvojová politika naše problémy nevyřeší. Je to taková kapka na horký kámen nejlepším případě. Když se tady říká, že uprchlické toky a migrační toky jsou, eh, jsou v odpovědnosti celého, celosvětového společenství, no tak mě tady chybí to, že tam právě, kde se jedná o ekonomické migranty, že je to zejména v odpovědnosti těch států, kteří prostě neposkytují svým občanům žádné přiměřené hospodářské podmínky pro jejich životy. A že je tedy třeba, aby tyto země se staly o to, aby ta ekonomika se zlepšila. A ještě jedna věc. Je třeba také hovořit o půlových faktorech. Když budeme mít humánní uprchlickou politiku, humánní politiku, která poskytne lidem nové, nový základ pro život, tak to samozřejmě povede k tomu efektu půlovému. A i to je ve zprávě třeba jasně pojmenovat a problematizovat. Děkuji. Nemůžeme odložit eh, diskusi o ceně Sacharova. Paní Albiol Guzman, prosím. Gracias. Děkuji. Stílím mnohé z toho, co řekla paní Valenciano. A i, bohužel sdílím tedy některé věci, co řekl pan Diaz Demena, ale bohužel mnohé z toho, co jste tady řekli, ve zprávě obsaženo není ve zprávě se nesoustředíte na správné věci. Za prvé, protože není uznáno lidské právo na migraci. Kdy, když hovoříme o zemích původu a o tom, co se v nich odehrává, tak je nezmiňujeme, protože bychom chtěli stabilizovat situaci na místě, jim pomoci, pomoci jim bojovat s vykořišťováním nebo nějakým způsobem se vyhýbat příčinám těch konfliktů. V té zprávě se hovoří v podstatě o externalizaci hranic a o dohodách toho typu, jak existují s Afghánistánem či s Tureckem, které se tam kritizují. Pokud ale ovšem ve zprávě se slučuje migrace a bezpečnost, tak my vlastně tímto zde v Evropském parlamentu vytváříme z migrantů zločince, pachatele trestných činů. A tím, že posílíme hranice, celý problém pouze vyhrotíme. A navíc se ve zprávě uvádí, že na to, že chceme pomoci tedy na to eh, loděmi, abychom zadržovali ty toky uprchlíků. Vůbec se tam nehovoří o těch příčinách té migrace. Ne, vůbec se tam nehovoří o dopadech klimatických změn, o přírodních katastrofách, ani o seškrtání prostředků pro spolupráci, pro rozvojovou pomoc. Například Španělsko tyto peníze seškrtalo 70%. Tyto věci ve zprávě zmíněny nejsou, spíše se tam podporují readmisní dohody, tedy každého, u koho je to možné, se snažíme co možná nejrychleji odsunout zpět do země, ze které odešel. Od dohody z Valety je tedy čím dál čím větší snaha se zaměřit zejména na ty bezpečnostní složky, na bezpečnostní síly v zemích, které nedodržují lidská práva. A to tém, zpráva také netematizuje. Ani nehovoří o tom, o čem by hovořit měla, a totiž, že je třeba vytvářet, vytvořit legální bezpečné cesty do Evropy, dodržovat lidská práva a poskytovat humanitární pomoc. Děkuji. Podívám se na čas a nebude možné vést řádnou rozpravu. A kladu si otázku, zda neskončíme s jedním kolečkem otázek a nenaplánoveme další jednání, protože je tu skutečně hodně věcí k projednání a musíme v 11.30 začít s cenou Sacharova, protože budeme možná muset hlasovat dvoukolově. Takže dokončeně, dokončeme to jedno kolečko a s panem Brokem se dohodneme na další výměn názorů. Neměli bychom to uspěchat, je to příliš důležité. Souhlasíte? Takže ty skupiny, které zatím nehovořily, je skupina zelené a mám tu dva stínové zpravodaje Hautala a Lochbiller. Každý jedna jednu minutu. Loch Lochbiller. A další rozpráva bude dále. Děkuji. Samozřejmě souhlasíme s řadou bodů z obsahu, ale máme málo času, tak řeknu to, co kritizujeme. Myslím, že máme vlastní zprávu z AFETu o lidských právech a migraci v třetích zemích a srovnáváme tuto zprávu a úvodní ustanovení i pozměňovací návrhy na začátku, je tu naprosté zdvojení a proto žádám oba zpravodaje, aby toto zvážili. A paní Valenciano, mohla byste hovořit jasně, když říkáte na začátku, že tolik pozměňovacích návrhů, že zde vy připravíte paralelní zprávu. Co to znamená? Musím říci, že tu skoro nic není o prevenci konfliktu, změnění dopadu konfliktu a SZBP a to konflikty jsou příčinou a mělo by to být lépe řešeno. A o chartumském procesu tam také nic není, což je velmi vážná otázka z Evropské unie. Řešení spolu s vládou Sudánu tohoto problému a nalezení cesty, jak udržet eh, migranty mimo Evropskou unii. To, tolik jsem chtěla říci ve stručnosti. Děkuji. Je mi nikdo další nechce hovořit, ale nebudeme schopni to skutečně dnes eh, dokončit. Řada stínových zpravodajů nehovořila, protože v každé skupině jsou dva. Měli bychom mít minimálně jednu hodinu, možná jednu hodinu a čtvrt na to, abychom to dokázali. Takže odložíme tento bod a nebudu moci dát slovo. Nevím, zda zpravodajové chtějí za minutu něco dodat. A nemůžu dát slovo ani SVČ, takže Elena a potom Agustín. Insistir en la idea que transmite la presidenta de que podemos darle más tiempo a la discusión y que desde luego Pouze bych potrhla co jste řekla vy, paní předsedkyně, měli bychom si na to rozpravu skutečně vyhradit více času. A pak samozřejmě probereme veškeré pozměňovací návrhy. Zpráva je komplikovaná, to uznávám. A také není možné tam napsat úplně všechno. To prostě bohužel nejde. Co můžeme učinit ovšem je, že převezmeme prostě co možná nejvíce z vašich podnětů. I to, co jsme dnes slyšeli dopoledne. Děkuji. Pan Jazdemera. Ano, v podstatě mohu říct si pouze to, co Ježíš řekla Elena. Budeme respektovat a zohledníme toho, co dnes nadnesli dnešní řečníci. Milí kolegové a milé kolegyně, prosím, já chápu, že vy, vy sem chodíte, protože budete za chvilku hlasovat, ale prosím, snažte se pohybovat po sále v klidu. Augustin, děkuji. E, ano, děkuji. Paní Hautala ví, jak velmi vítám její nápad, ale ten bod, který by zmiňoval chartumský proces, tady bych se ohradil, neboť už to máme v bodě 14. Milí kolegové, milé kolegyně, ano, prostě nemáme dost času. Kdybychom si měli zachovat 18. Eh, eh, říjen eh, jako termín pro podávání pozměňovacích návrhů a pak ještě budeme mít další debatu. Bude to opět společná debata obou výborů. A já myslím, že eh, to potom jaksi eh, bude lepší varianta. Takže já říkám, 18. října, tedy příští úterý v poledne a mm, dostane se tedy eh, potom na každého, kdo chtěl promluvit. Tak a já bych prosila, abyste se usadili a dám eh, slovo eh, nyní panu předsedu Brokovi. Prosím. Děkuji vám. Eh, já myslím, že hm, tady nejde o nějaké jaksi cvičení obou zpravodajů pro vytvoření velké koalice ve Španělsku. Dámy a pánové, Toto je zasedání za zavřenými dveřmi.